Dear colleagues, I would like to, to start the meeting. It's a joint meeting between two committees, AFCO and URI, or URI and AFCO. Vážení kolegové, začínáme mimořádné jednání e, tří výborů a chci vás informovat o jednání s e, panem Hoštatem, který dokončuje jednání týkající se lepší právních předpisů a lepšího zákonodárství a chce odprezentovat výsledky těchto snah oběma výborům. Následně budeme mít možnost se zeptat a okomentovat prezentaci. Zeptá se jeden člověk za Jury, jeden člověk za Avko, tak prosím, dejte nám vědět předem, kdo bude chtít vystupovat, abychom si mohli sestavit seznam. Vy, si, vy chcete vystoupit už tuto chvíli? Ano? To jsem si myslela, Pavel. Prosím. Já jsem chtěl jen říci, že všechny vítám, jsem moc rád, že můžeme společně zasedat a nemusíme tedy energii pana Trhoštata plítvat tím, že bychom ho přiměli prezentovat dvakrát. Děkuji mnohokrát, děkuji v prvé řadě, děkuji předsedům výboru AVKO a Jury. Děkuji za společné zasedání obou výborů a za společnou zprávu k výsledkům jednání ohledně lepšího zákonodárství a dohody o lepším zákonodárství. Asi víte, že minulý týden v úterý 8. proběhlo sedmé a poslední zasedání s radou a s komisí kdy cílem bylo uzavřít eh, vyjednávání. Jednání probíhalo dobře a my jsme dospěli k prozatímní dohodě, která byla potvrzena Radou pro všeobecné záležitosti. Za radu byla potvrzena i kolegiem komise, za komise a rovněž také jsme dostali kladné stanovisko konference předsedů. Jak ale víte, formální postup v parlamentu je trošku odlišný od eh, postupu v komisi. Zde nemáme jenom kolegium, jako má komise, nebo jenom ministry, kteří se občas sejdou, jako to funguje na půdě rady, ale zde máme výbory, které vypracovávají svá stanoviska a potom se hlasuje na plenárním zasedání v následujících týdnech. Já tedy za sebe mohu říct, že jsem rozeslal na AFKO nové znění, které se dokončilo v rámci vyjednávání institucí. Také jsem rozeslal něco, čemu říkám přípis, kde vysvětlujeme kapitolu po kapitole, vysvětlujeme tam, co se objevuje v dohodě a já se domnívám, že to nejlepší, co mohu dnes zde udělat je, ne, že vám přečtu celý text dohody, to by bylo hrozně nudné, se domnívám, ale spíš, že vám nastíním jakýsi přehled výsledků. To znamená co je nového, co se podařilo nového, jaké z toho vyplývají nové kroky, nové prvky, které se objevují v interinstitucionální dohodě o lepším zákonodárství. Něco, co se neobjevovalo v původní dohodě, která byla uzavřena v roce 2003 a teď nemluvím o rámcové dohodě mezi komisí a parlamentem z roku 2010, protože to byla rámcová dohoda, která nadále platí. O té nemluvím. Tam je zvláštní prohlášení obou institucí v tom smyslu, že naše dohoda se uzavírá vedle rámcové dohody. A je potřeba vám všem připomenout, že to není náhoda, že jsou to dvě instituce. Já nevím, jestli mohu použít to slovo, ale existovala určitá řevnivost. V tom smyslu, že byla dohoda mezi komisí a parlamentem a rada na to trochu žádlila, takže žádala o třístrané ujednání a osobně si myslím, že je to velmi dobrý počin. Protože se to ubírá směrem, kdy komise je stále více vnímána jako orgán exekutivy já nemohu říct se úplně vláda Evropské unie, protože to není vláda Evropské unie, ale orgán exekutivy to je, který má právo podávat podněty, právo iniciativy. A pak jsou zde dva orgány zákonodárné. Možná v následujících letech některý z nich eh, zmizí spontánně, změnou smlouvy, ale skutečnost, že rada chtěla vyjednat něco s radou a s parlamentem ještě nad rámec rámcové dohody, chtěla vyjednat třístranou smlouvu a takhle já jsem to vnímal v rámci vyjednávání, že rada je stále více toho názoru, že se jedná o trojuhelník komise, orgán exekutivy a dva orgány zákonodárné, což je dobrý vývoj, protože to se objevuje v celé řadě zpráv AFKO, Jury a celý Evropský parlament se v tomto směru vyjadřuje podobně, že by to takto mělo do budoucna fungovat. A já vám tedy nastíním závěry. Nemohu říci, že by se rada a parlament na mnoha věcech neschodly. To není pravda. Bylo to spíše boj s komisí, než mezi radou a parlamentem. To znamená, že ty dva zákonodárné orgány pořád říkali, my chceme, abyste zajistili toto, my chceme, abyste zajistili tamto. A já si myslím, že tohle je velmi pozitivní vývoj, že se tímto směrem ubírá naše institucionální dohoda. Nové prvky máme zde osm nových prvků, které jsou nové, které přinášejí určitý eh, smysl reformy a bude to fungovat jinak. Poprvé mezi komisí, radou a parlamentem bude existovat společný závazek k výročnímu a víceletému programovacímu období. Je to článek 70 smlouvy, o který se to opírá. A my jsme se shodli na tom, že na začátku každého funkčního období se tři instituce dohodnou na seznamu priorit pro programovací období a navíc se na každý rok na základě ročního pracovního programu komise zpracuje společné prohlášení, společné stanovisko k prioritám všech institucí. To znamená, dva legislativní orgány a komise se shodnou na seznamu priorit na dané programovací období na těch pět let a navíc se budou připravovat a sestavovat priority na jednotlivé roky taková poznámka stranou. To, že se to bude realizovat tímto způsobem mezi institucemi, znamená, že bude existovat jakýsi střednědobý přeskum eh, víceletého finančního rámce, protože nemůžete mít pětileté víceleté programovací období v interinstitucionální dohodě a zároveň nemůžete mít víceletý finanční rámec na sedm let, když programovací období je na pět let. To znamená, že nenutně nutně hned, ale časem to budeme muset řešit, aby se vyladil střednědobý přeskum, tak aby to fungovalo navíc. Parlament bude mít právo konzultace ze strany komise u stažení návrhů, také bude existovat nový postup z hlediska následného přeskumu iniciativ eh, v oblasti legislativy. Takže například, když požádáme o legislativní iniciativu, požádáme o zprávu například, tak komise bude mít povinnost reagovat do tří měsíců od okamžiku vznesení takového podnětu nebo požadavku. To je inovace, protože teď existuje postup v rámci programovacího období, že se dohodneme s radou na víceletý rámec, roční eh, rámec a právo stažení. Další, druhá inovace je ta, že se vyjasnila otázka vyhodnocení dopadu. A pro parlament to nebylo vůbec jednoduché, jelikož nebylo jednomyslné stanovisko, tak to bych to řekl, této záležitosti. A když budeme řešit výstup celé institucionální dohody, tak se možná tato otázka objeví znovu, že nebudeme mít jednomyslné stanovisko. Ono ale důležité bylo to vysvětlit. Vyhodnocení dopadu je nyní nadefinováno a vztahuje se na několik oblastí. Ekonomiku, životní prostředí, sociální záležitosti, dopad na konkurenceschopnost a administrativní zátěž, potom teritoriální dopad, což znamená, jak je to vyvážené v rámci jednotlivých regionů, digitální dopad a náklady na neexistující evropský prvek a zvláště v této oblasti řešíme malé a střední podniky, A bude to právě komise, která bude provádět toto vyhodnocení dopadu. My jsme však garantovali, aby základní směřování mandátu bylo takové, že parlament a rada provedou své vlastní vyhodnocení dopadu a tam, kde my budeme mít pocit, že to je nutné, tak se bude provádět společné vyhodnocení v případě, že budeme mít za to, že je to na místě. A Evropská komise bude využívat svoji radu pro nezávislý přeskum, tak aby prováděli objektivní přeskum svých vlastních návrhů. A já jsem zároveň učinil to, že vzhledem k tomu, že tato rada pro regulatorní přeskum je nástrojem komise, tak jsem požádal před koncem vyjednávání, abych byl informován o tom, jak tato rada funguje. Jelikož my zde uvádíme v dohodě působení této rady pro přeskum regulace je to třístránkový materiál, který detailně rozepisuje stanovisko pana Timmermance a komise k tomu, jak by měla tato rada fungovat. A já jsem zároveň také výborům a členům konference předsedů odeslal tento přípis, tento dopis Mělo by to činit i přílohu naší zprávy a zprávy v AFKO a já bych rád, abyste si tento materiál přečetli, protože tam je hned několik velmi důležitých otázek k tomu, jak by tato přeskumná rada měla fungovat. Takže tohle jsme vysvětlili, vysvětlili jsme, jak bude vypadat přesně využívání nástroje vyhodnocení dopadu a myslím si, že v tuto chvíli nebudeme nějak podkopávat legislativní pravomoci obou institucí, je to všechno jasné, zároveň jsou tam jasnější a pevnější garance, co se týče naplňování jednotlivých cílů. Třetí novinkou je ten boj, který jsme už zaznamenali mnohokrát a ten se týkal změny eh, právního základu a úprav právního základu. Víte, co se děje na začátku legislativního procesu, dokonce i na konci eh, legislativního procesu, nebo se to může stát dokonce i náhodou, že ráda najednou změní právní základ návrhu a my už najednou nemáme vlastně legislativní postup a jediná možnost, kterou můžeme učinit, je obrátit se na soud. My jsme si v tuto chvíli tedy vymínili to, že rada má povinnost realizovat výměnu názorů, třístranou výměnu názorů ve chvíli, kdy se předpokládá změna právního základu. To znamená, že nemůžeme úplně měnit nebo zastavit proces změny právního základu, ale je tam povinnost v průběhu legislativního procesu mm, výměny názorů. A to se projeví i v dohodě, kdy komise může obhájit uh, na základě smlouvy svůj požadavek na změnu právního základu. Může se opřít nejenom o smlouvu, může se opřít i o judikaturu soudu, jelikož často to funguje tak, že změna právního základu se neopírá jenom o smlouvu, ale třeba o výkladová stanoviska Evropského soudního dvora. To je tedy novinka. Třístraná zasedání, která budou probíhat a to tehdy, pokud rada bude mít v úmyslu měnit právní základ. Čtvrtou novinkou to jsou delegované a prováděcí akty. My, my máme radši delegované akty než prováděcí akty. Ovšem Jak víte, Rada a členské státy se nepodílely na delegovaných aktech, tak nemají až tolik rády delegované akty, mají radši eh, prováděcí akty. A proto zde probíhala naprosto zásadní diskuze mezi radou a parlamentem. Chtěli jsme zprůchodnit využívání delegovaných aktů. My jsme se dohodli na požadavku na provádění konzultací s národními experty při přípravě delegovaných aktů s tím, že podmínkou bude, a to se přesně předpokládá ve smlouvě, že parlament bude mít stejné postavení jako rada. To znamená rovný přístup expertů na tato zasedání a rovný přístup ke všem dokumentům, které se rozesílají členským státům a následně budou tyto materiály roz, eh, zasílány zpátky parlamentu. K poslední věci o rozlišení jasná dělící čára mezi delegovanými a prováděcími akty. Zde máme ve smlouvě klauzuly randevu, což znamená, že bez dalšího prodlení uh, bude od začátku eh, působení v, dohody fungovat tato definice dělící čáry. A lidé říkají, není to úplně dobře, není to úplně jasně řečeno, pokud se bude eh, dělící čára rozhodovat a definovat až později. Já jim říkám, že to není až tak důležité, protože jestli nějaká instituce chce provádět, eh, chce prováděcí předpisy a druhá chce delegované předpisy, tak si potom nastaví ta eh, rozlišovací kritéria. A komise na toto téma eh, před kolegiem komisařů eh, přednesla prezentaci. My v tuto chvíli se snažíme prosazovat delegované akty, což znamená, že jich bude více bude snažší se dohodnout a potom bude úplně jednoduché se dohodnout o rozlišovacích kritériích, jelikož ze strany rady bude náhle rozlišování mnohem méně důležité vzhledem k tomu posunu. Jednání však budou zahájena až teprve po dojednání interinstitucionální dohody. Pátou novinkou této dohodě je to, že jsme u celé řady zásadních prvků zlepšili transparentnost celého procesu vyjednávání předpisů. Je tam několik ustanovení na toto téma, já nebudu všechny diktovat, ale v těchto ustanoveních jsme opravdu posílili transparentnost bude existovat nový rejstřík delegovaných aktů, to neexistovalo, měli jsme eh, rejstřík komitologie, ale v, v tuto chvíli bude i rejstřík delegovaných aktů, ten se vytvoří na konci roku 2017, bude společná databáze k jednotlivým legislativním materiálům a spisům, kde bude jasné, jak daleko jsme se dostali, co jsme všechno vyjednali. Každá instituce která se na tom bude podílet, to bude mít takto zpracováno a také posílíme transparentnost u legislativního procesu, včetně trialogu, kde transparentnost bude na odpovídající úrovni. Když říkám odpovídající úroveň, tak tím myslím to, že trialog není to samé jako typická součást legislativního procesu, jelikož když provádíte uh, trialog uprostřed celého procesu v Bruselu nebo ve Štrasburku, tak těch výstupů jako takových není až tolik. Takže se budeme snažit alespoň o nějakou povinnou minimální úroveň transparentnosti a to myslíme, když říkáme odpovídající úroveň transparentnosti. Důležité je, abychom zareagovali na takové ustanovení v interinstitucionální dohodě a aby se to promítlo do požadavku ombudsmanky, která napsala dopis Evropskému parlamentu a požadovala právě tuto odpovídající úroveň transparentnosti. A my samozřejmě budeme ještě dále pracovat na tom, abychom ještě lépe nadefinovali, co míníme tím slovem odpovídající a co se přesně míní, když hovoříme o trialogu šestou novinkou, která se objevuje, je taková trošku složitost jako rovné podmínky pro radu a parlament jako zákonodárce. Pro nás je to zcela běžné, jelikož my jsme demokratická instituce otevřená veřejnosti, mohou sem přijít lidé z rady, mohou sledovat naše debaty na plenárním zasedání na výboru, jury na výboru a vko. Opačně to je ale složitější. A proč? A já nevím proč. Prostě to tak je. A my jsme se tedy pokusili otevřít dveře. Ty dveře byly zatím zavřené, stoprocentně zavřené a my jsme tedy na základě několika postupů chtěli zlepšit koordinaci a chtěli jsme pravidelně zasílat oběma institucím pozvánky na výměnu názorů. A chceme také zrealizovat výměnu dokumentů. Já vím, že to je složité, ale je to začátek. Začátek nového procesu. Já možná nebudu sám vyjednávat, já nevím, kolik let internet institucionální dohody, ale v tuto chvíli bychom chtěli ty alespoň otevřené dveře, kdybychom následně mohli realizovat výměny názorů. To předpokládáme, že se odehraje, že se budeme vyměňovat dokumenty. A také předpokládáme další věc, a to je nejenom zlepšení zákonodárství, což nemá až tolik co dělat s mezinárodními dohodami, ale ta klauzula randevu, což je začátek eh, vyjednávání během šesti měsíců od účinnosti této dohody bychom měli začít jednat o dohodě mezinárodní. No je to principiálně nová dohoda, to znamená, že parlament má novou pravomoc, ale my jsme zatím nikdy s radou a komisí nevyjednávali to, co to bude přesně znamenat v jednotlivých fázích vyjednávání. A já říkám, my jsme odmítli uh, Eh, svést akta, můžeme odmítnout další interinstitucionální dohody, ale to nepomůže, když tohle budete říkat. Ono nepomůže se s námi nedohodnout. Takže se předpokládá tahle klauzula randevu a já nevím, kdo to bude přesně realizovat tohle vyjednávání, ale každopádně celý proces eh, vyjednávání mezinárodních interinstitucionálních dohod musí být zahájen do 6 měsíců od účinnosti této dohody. Sedmou novinkou, která se zde objevuje, a já se teď eh, dostávám k něčemu, co je pro mě osobně velmi důležité. A to je takovéto zdobení, což v době Vánoc každý upřednostní, ale já jsem se tomu věnoval už eh, nějakých devět let. A tak jsem se rozhodl, že po devíti letech samostatné práce, zvláště v koaliční vládě v Belgii, si dovedete představit, jak to bylo náročné. Člověk se stane specialistou. Byl to hrozný boj s radou, která vždycky hovoří o různých omezeních, omezeních autonomie členských států, co se týče pravomocí. My nic neomezeme, my jim neříkáme, nemůžete to a tohle dělat. My říkáme, že od tohoto okamžiku do budoucna bude existovat povinnost, že komise bude sděleno, jak bude probíhat transpozice daného předpisu a co se k ní ještě doplní, protože v tuto chvíli se říká, no to je Evropa, Evropa za to může, Evropa může za to, že je zde přemíra regulace, Evropa může za to, že byrokracie je přemíra, ale přitom je to často polovina předpisů, někdy i více než polovina předpisů, které se zkrátka v uvozovkách dozdobily na té národní úrovně, kdy se to zpracovávalo po transpozici. Takže tohleto došňořování a dozdobování na národní úrovni si budeme muset nějak ilustrovat a jasně nastínit, co to znamená samostatně, tak aby se to každý do důsledku uvědomil, co přesně představuje transpozice evropské směrnice a co přesně je to dozdobování na úrovni národních států, které případně mohou předpisem eh, subjekty zatížit víc, než bylo na evropské úrovni zamýšleno. A já tomu říkám, že to chceme zjednodušit nebo lépe přeskoumat, nebo chceme snížit eh, byrokracie, ačkoliv to byrokracie se neobjevuje v internetu sociální dohodě, ale komise chce každý rok provádět určitý průzkum, kromě výročního eh, přeskumu růstu chce také zkoumat otázku zatížení z hlediska předpisů, což bude provázáno na ten takzvaný program RUFIT, a také komise bude provádět určité vyčíslení tam, kde to bude možné, toho, do jaké míry se snížila naopak zátěž a do jaké míry se podařilo dosáhnout úspor. Zároveň komise bude mít možnost stanovit si určité cíle v jednotlivých odvětvích na snižování eh, zátěže. Novinkou tedy zde je, že zde existuje tato nová povinnost. Byl to trošku boj s komisí, protože komise říkala, že se to snížit administrativní zátěž, ale vy tím vlastně vytváříte více administrativní zátěž, protože nám zde stanovujete povinnost provádět tento výroční přeskum, takže na tohle téma proběhla docela rozsáhlá diskuze, ale já se domnívám, že bude velmi důležité a užitečné, pokud se to každý rok přeskoumá. To je tedy těch osm no- novinek, které se objevily v systému od okamžiku platnosti interinstitucionální dohody samozřejmě není všechno dokonalé, s tím naprosto souhlasím. Rozhodně už zazněly na toto téma nějaké připomínky, ale musíme dosáhnout určité vyváženosti. To je třeba na to dbát. Každý jsme trochu jiný a rada to vnímá jinak, komise to vnímá jinak, ale myslím si obecně řečeno, že je to dobrý základ a máme k tomu zprávu Evropského parlamentu a doufám, že ten výsledek může i Evropský parlament ve své zprávě podpořit. Děkuji vám. Děkuji. Eh, máme tady seznam eh, řečníků a eh, to Richard Corbett, Markus Pípe a další. Josef. no, Le Breton, a Monsieur Le Breton, I'm sorry, and Madame Guteland. So that's what we... And then we, we just share. So we... A pak vezmeme další, prosím. Richard, máš slovo. Ano, děkuji. Děkuji, eh, Gay, za tento, tuto obsáhlou prezentaci. Jak ehm, víte, tak má skupina byla trošku ostražitá, eh, co se týče této práce, než jsme se do ní pustili. A možná eh, trošku ostražitá mm, mm, v tom smyslu, že vy jste vyjednávali, šlo nám o to, aby to nevedlo k nějakému neoliberálnímu dílu s ostatními institucemi, ano. A podobné věci. Ale pak jsme se podívali na výsledky včera večer v naší skupině a zjistili jsme, ehm, že je to přijatelné. Dokonce e, to má jisté výhody v určitých bodech. Není pochyb o tom, že to je díky velmi pečlivému mandátu, kterém, který jste dostali a naše skupina se snažila to podpořit a vy jste to respektovali, ale musím říct, že možná také díky vašemu, vašemu vyjednávacímu e, talentu a děkuji také celému týmu, který s vámi velmi úzce spolupracoval. A výsledek, jak jste správně řekl, má řadu výhod, co se týče programu, prováděcích akt, transpozici a vyhodnocení dopadu evropské legislativy. E, řádná, přiměřená transparentnost, by bylo dobré říct. Ale ještě se v tom musí odvést práce chrání, ochraňuje to eh, sociální eh, partnery a celé eh, postupy s tím spojené. Umožňuje to toto to, to zdobení, gold plating, protože konec konců některá naše legislativa stanovuje minimální standardy a členské státy mají právo jít na vyšší standardy, ale jak právem jste řekl, měli bychom identifikovat, kdy to nastane, tak aby se to dalo jasně stanovit. Jedna věc jak víte, která nám velmi ležela na srdci v naší skupině, bylo, jak eh, zacházet s mm, posouzeními dopadu. A my jsme tady eh, stanovili celou řadu podmínek. Řekli jsme nejprve tedy posouzení dopadu musí sloužit jako určitá vodítko, hlavní směr eh, pro politické úřady a pro veškeré demokratické postupy, ty by pak měly mít konečné slovo. Text toto stanovuje. Pak jsme řekli, že posouzení dopadu by měla také sledovat náklady, náklady toho, kde by tady nebyla legislativa, protože konec konců je tady volba, vy tomu říkáte náklady za neexistující Evropu. Ano, to tady v tom máme. Řekli jsme, že tato vyhodnocení by neměla se pouze týkat břemen, předpokládají břemen pro malé a střední podniky, ale měla by také sledovat ekologické, sociální, ochran, ochranu spotřebitelů a podobné eh, dimenze. Eh, vy jste nás ujistil v tomto textu, že to tam je. A pak jsme se zbavili toho, že e, takovéto posouzení dopadu by mělo být provedeno ke konci postupu, což by mohla být taková pozdrovací taktika, ale ne, mělo by se to. Ano, to by bylo velmi frustrující, ale bude se to dělat na začátku celého postupu e, velmi řádně to provede, e, důkladně provede komise a pak bude naším rozhodnutím, kde Eh, se pak eh, udělá posouzení dopadu eh, pozdělací návrhu parlamentu. To bude na rozhodnutí parlamentu. Na tom budeme muset samozřejmě pracovat na detailech, které jsou spojeny s tímto, s tímto prováděním, ale toto je všechno v pořádku. Myslím, že ho můžeme přijmout tuto dohodu a tak, jak to tradičně děláme jako parlament, se v případě všech takovýchto dohodů a smluv vezmeme si texty, podíváme se na ně a podíváme se na to, jak to můžeme ještě natáhnout jako nějaký kousek hm, nějakého elastické látky a e, možná a e, ostatní jsem se to mohl udělat také, tak abychom tohle vylepšit. E, ale elastická látka se natahuje jenom tak dlouho, dokud se neroztrhne, ale vždycky tady je určitá, určitý prostor ještě pro vylepšení věcí ehm, a vy jste tomu skutečně věnovali pozornost. Takže naše skupina včera večer byla s tímto textem spokojená, s tímto výsledkem a ehm, schválíme to. Ještě je tu jeden mm, bod, protože <clears throat> premiér jednoho z členských států, e, teď už se nespomenu, který to je, který si přeje reformovat Evropskou unii. unii. A přichází na setkání a říká, e, já mám, bych chtěl reformovat Evropu, ale možná bychom měli si uvědomit, že Evropská unie Eh, je neustálý reformní proces, neustále věci reformujeme, neustále vylepšujeme politiku a postupy. A to děláme týden za týdnem, měsíc za měsícem. A tady máme další příklad jsem si jist, že kdybychom eh, řekli, že toto všechno je díky z Velké Británii a že to je obrovská, jeho velká obrovská zásluha, tak jsem si jist, že všichni v této místnosti by mm, velice rádi řekli, ano, dobře jste to udělal, pane premiére, a to by vám mělo pomoci přesvědčit eh, britské občany o tom, že Evropská unie je schopná eh, se reformovat, pohybuje se ku předu, neustále se vylepšuje, s tím, že se o to usilují všichni, kdo jsou do toho zaangažováni. Děkuji. Ano, k tomu poslednímu bodu. Já jsem možná úplně neřekl vše jasně. Ano, měl jsem možnost minulý týden být v s panem Cameronem, takže jsem měl příležitost mu vysvětlit no, eh, eh, interinstitucionální dohodu a on tím byl velice potěšen. Takže mám dojem, že mu to pomůže v jeho práci. Ano, teď se to musí znovu možná zvážit. Dobře? A to je důvod, proč jsem to udělal poté, co jste řekl, že, jste to, že to odsouhlasíte. Vy jste skončil, ano. Ještě máme jak osm řečníků na seznamu a Gigi bude muset odejít v půl, takže máme 16 minut. Já mám vánoční večírek. Taky vánoční večírek dnes ještě pros... Ale vlastně máme dvě minuty na osobu, takže prosím, kdybyste se vyjadřovali stručně. Markus Pieper a potom někdo z Afko a pak George Shefflin. Markus Pieper. Ano, děkuji. Za EPP jsem Mm, i z pohledu malých a středních podniků eh, měl možnost eh, několikrát hovořit eh, s Gajem Felštatem a musím říct, že tady je pár bodů, které můžeme posoudit dosti pozitivně, například vlastní do dopadu, ehm, které může provést parlament, potom provázení parlamentu v případě aktualizované pravomoci, gold plating a podobně. A pak je tady ještě pár dalších věcí, ale přesto mnozí v naší skupině EPP jsou zklamáni tím, Eh, jak, jak, se, jak se zachází tady s malými a středními podniky. Eh, tady v dohodě existují eh, závazné testy a my jsme vždycky znovu říkali, Gaj, prosím tě, přič s tímto bodem do vyjednávání. Párkrát to tam je, ale je to tam velice slabě zastoupeno. Je mi to líto, je to tam formulováno velmi slabě a to je jedna z věcí, která vedla právě k tomu, že jsme byli velice zklamáni. A ještě druhou věc bych rád řekl. Ono Scrutiny bod, to není tak nezávislé gremium, jak by si to možná někteří byli přáli. E, přeci jenom je to teď v rukou komise a e, ty, ty tři externí odborníci, e, ti jsou skutečně něčím nepříliš silný. A potom ten nezávislý panel, to napřání parlamentu, jak jsem alespoň slyšel, a rady, to bylo to úplně a e, postup, který by to měl celé uchrychlit, ten také byl zlikvidován. To vůbec už nechápeme, takže když to všechno sečteme, výhody a nevýhody této dohody e, vlastně e, nevýhody převažují, není to zase tak obrovská věc. Dobře řekl bych, že jsme tak trošku zůstali stát. A pak ještě poslední bod. Proč tato jednání se konala tak skrytě, takoby za dveřmi? Všechno to mě má přeci vést k větší transparentnosti. To má být výsledek. Ale ta jednání, eh, ta nemohla, nemohla probíhat eh, více ta, utajeněji. To je celé satira. Jenom na základě eh, doporučení předsedy frakce, a potom tady byl jmenován zpravodaj, nejprve to měl být Martin Schulz, mě pak předal tu štafetu dál, pak jste se stal vy tím zpravodajem s nulovou odezvou, nulovou písemnou odezvou ostatním. Během celého postupu jsme my tady eh, teď musíme eh, akceptovat tento výsledek a říci buď ano nebo ne. A to je dost neuspokojivý výsledek. Děkuji. Mohu hned reagovat? Ano. Eh, chtěl bych raději hned odpovědět. Tak, za prvé, malé střední podniky, pane Pípe. Ano, je jasné, že máme posouzení dopadu je závazné. Je ten test pro malé střední podniky Ehm, eh, tady není možné posouzení mm, pod dopadu bez dopadu, posouzení dopadu na malé a střední podniku. Takže se nedá říct, to je dobrovolné. Ne, v textu je to jasné, máme tady ekologické, ekonomické dimenze a zvláště týkající se malých a středních podniků. V malém posouzení dopadu chceme mít tyto testy pro malé a střední podniky. Ne, Bylo by to, no, je to, nevím, jestli je to možné, ale pokud, tak se to vztahuje k jinému odstavci toho textu. A za druhé, Malé střední podniky eh, tady je to závazné, co se týče snižování břemena. Eh, tam, kde musí být zkontrolováno eh, snížení břemen, Eh, pak se počítá také s, eh, s posouzením dopadu pro malé střední podniky. My eh, řekneme, ne, potřebujeme závazný text pro malé střední podniky. Jsou to dvě věci, dva kusy práce. Posouzení dopadu jedno a snižování břemena druhá věc. A ty ostatní, tady jsme s tím počítali především pro malé a střední podniky. To je první věc. A druhá, když říkáte skrytě, aspoň v mém eh, jazyce, eh, taj, tajná jednání by se tomu řeklo, pokud toto byla tajná jednání, za zavřenými dveřmi, tak byla velice otevřená, protože eh, já jsem pokaždé po takovém kole vyjednávacím jsem šel na konferenci předsedů za přítomnosti předsedy výboru Jury a předsedně Avko a dal, podal jsem informaci. A pokaždé jsem zažil politickou skupinu, Byl jsem v každé politické skupině, která se mě vyžádala. Byl jsem na EPP, byl jsem na frakci SD, eh, alespoň s předsedou, s panem Korbetem. Jsem podával informaci, pak jsem měl setkání s, eh, se skupinou EKR, také setkání se zelenými. Dokonce jsem se setkal i s e FDD, s částí e FDD skupiny, protože máme dvě velké delegace. Ona to není úplně skupina, taková technická aliance bych řekl. Ale by byli zelení, mě žádali ostatní, eh, byl bych tam šel taky. A měl jsem tři setkání s vámi. A jenom jednu s panem Korbetem. To mohu říct si zcela otevřeně, pane Korbete. Eh, eh, vy jste byl poražen panem Píperem z EPP v této věci. Ano, a pak se řekne, že to byla tajná jednání tak to vám můžu říct, to já znám jiná tajná jednání. Provedl, dělal jsem hodně tajných jednání jako premiér a to je něco úplně jiného, než eh, když se dělá internacionální dohoda v takové věci. Děkuji. George Šoclin. Děkuji, pane předsedo. Tři krátké otázky. Eh, Mohl byste říct něco o tom nezávislém eh, přeskumném eh, výboru, eh, tedy kolik transparentnosti tady bude, jakým způsobem se k tomu bude přistupovat. A za druhé, druhá otázka. Když bude tento výbor nebo rada fungovat, tak tam budou nějaké doložky, sunset clause nebo no, podobné věci. A má třetí otázka, ta se týká goldplatingu. Já si myslím, že goldplating to je jeden z vážných problémů na úrovni členských států a mě by zajímalo, jestli bude existovat eh, nějaký benchmark pro nejlepší ehm, postupy nebo nějaký mechanismus pro to, aby byl členský stát veden k tomu, aby odstranil goldplating, pokud se zjistí, že docházelo k přílišnému eh, goldplatingu, tedy aby se to nějakým způsobem napravovalo. Já jsem tady zaslal dopis pana Timmerman, panu Timmermansovi eh, s těmi věcmi, na které se ptáte. Eh, tedy měl jsem pocit, že jsem to zaposlal výborům, asi ne, i když tady vidím, že tady někteří mají kopii, takže prosím, eh, okopírujte to tak, aby ti, kdo jsou zde v místnosti, měli k dispozici dopis pana Timmermance. Já jsem měl stejné otázky jako vy, ty jsem položil panu Timmermansovi a dostal jsem 15. prosince tento dopis, ale zdá se, že tento dopis nebyl rozeslán všem takže pokud eh, by bylo možné to v tuto chvíli okopírovat, tak eh, to prosím udělejte, rozdejte to všem, tak aby všichni do něj mohli nahlédnout a uvidíme, jestli ty odpovědi tam jsou dostatečné, nebo jestli bude potřeba se zeptat ještě na něco dalšího. No, děkuji. Eh, zejména pokud jde o ten gold plating, tak ta vaše otázka, ta byla také předmětem toho dopisu. Nebo jaká byla vaše otázka? Uh, Eh, bude tady nějaký benchmark nejlepších postupů, neboli je tady nějaký mechanismus, aby se eh, tady stanovilo, ano, tak to by měla vypadat implementace a je tady něco, co by eh, vedlo členské státy k tomu, aby odstranili postupy gold platingu. Ne, nic takového zatím neexistuje, protože ono není zakázáno provádět gold plating. Ono to není zakázáno když někdo transponuje směrnici eh, do legislativy nebo eh, prostřednictvím nějakého královského výnosu, tak jak se to používá třeba v Belgii, nebo nějakým způsobem, tak to funguje tak, že transponujete tu směrnici, já to musím vysvětlovat, během vyjednávání, protože všichni hovoří o goldplatingu, ale nikdo z těch, kdo o tom hovoří, to nikdy nedělali, takže já vám musím vysvětlit, jak to funguje. Máte radu ministrů a v tu chvíli vlastně, nebo ve chvíli, kdy máte transponovat nějakou směrnici, tak kolem stolu tam jsou úžasné nápady, my musíme eh, transformovat tuto směrnici a když už jsme v tom, tak bychom možná mohli do toho legislativního aktu nebo do tohoto královského výnosu, jak se mm, to děje v Belgii, tak bychom mohli vložit i to a to, protože to jsou věci, které musíme tak jako tak udělat. A místo toho, abychom to udělali potom um, zvlášť, tak to udělejme společně. A díky tomu se děje, že při, pokaždé, když se transponuje nějaká směrnice, tak tam máte nějakou eh, kapitolu, která eh, je nadepsána zvláštní ustanovení a tato kapitola se neustále prodluž, protahuje a je vlastně delší než zbytek celého toho aktu. A tam se je celá řada věcí, které vůbec nesouvisí s tím eh, původním tématem. Takže my to nechceme zakazovat, protože to v podstatě ani není e, smyslem. Jediná věc, která je možná, a to je to, čeho se chceme držet, je, že my eh, bychom chtěli eh, ukázat, od kdy se jedná o gold plating a potom ten výbor to bude monitorovat a bude to zveřejňovat. Bude hovořit o tom, toto je ještě běžná transpozice a toto už je nad rámec, takže, aby každý, takže každý potom bude vědět, jaké břemeno přinesla Evropská unie a které břemeno přinesla e, národní zpráva. Tady nebylo možné do interinstitucionální eh, dohodě, eh, dohody některé věci eh, dát. V Británii tam tam, tam ty směrnice transponují okamžitě, takže ty mají dobré postupy. A potom začne politický proces a začne se řešit, co se má změnit a potom, když to chtějí změnit, tak udělají vlastně druhou fázi. A z tohoto důvodu Velká Británie je vlastně nejlepším žákem, pokud jde o transpozici legislativy je to tam jinak než ve většině členských států, kde transponování je zneužíváno k politickým bitvám mezi koaličními partnery ve vládě. Děkuji, paní Kaufmann. Děkuji. Děkuji také vám, pane Ferhofštate. Děkuji ti, Guy Musím říct, že jsem byla překvapena, že dohoda bude hotová před koncem roku, protože když jsme se minule viděli na výboru Jury, tak jsem ten optimistický pohled nezdílela, ale tím lépe. Za druhé, plně souhlasím s tím, co říkal Richard za naši frakci. Musím říci, že ten text je podle mého názoru dobrý a bude velmi dobré, když Evropský parlament tento text eh, ho podpoří, nebo pokud by ho podpořil, byla tady zmíněna celá řada pozitivních věcí, já bych tady pouze uh, ještě zmínila otázku posouzení dopadů v mé zprávě, která se bohužel nedostala na plenární zasedání. Jsme zastupovali právě tuto línii k otázce posuzování dopadů a já považuji za nesmírně důležité, aby všechny tři instituce se shodly tím způsobem, který si popsal. Samozřejmě, že není vše dokonalé, to je zřejmé. Já jsem byla velmi eh, překvapena eh, odstavcem 14, kde jde o veřejné eh, konzultace, konzultace eh, nebo slyšení eh, zúčastněných stran. Samozřejmě, že to se týká zejména komise, ale když tam nebude slovo konzultace veřejné společnosti, ale bude se tady hovořit pouze o konečných uživatelů, lích, tak, tak to opravdu je velmi bohé, ale samozřejmě o tom musíme s komisí ještě hovořit. Poslední věc, to je otázka trialogu. Je dobře, že je tady um, ta doložka, která to trochu otevírá, ale já si myslím, že my všichni se musíme zamýšlet nad tím, co, co překračuje otázku toho místa obchodování. Všichni se musíme zamýšlet nad tím, jak toto vnést větší transparentnost. A když se podíváme na, nás jedna, na náš jednací řád, tak bychom zjistili, že tady existují pravidla, která ovšem přesně nedodržujeme sami sami zde v parlamentu. Takže tady je to na nás, na všech a doufám, že ta jednání povedou k výsledku, který bude přijatelný pro nás, pro všechny a bude také e, přínosný pro občany, tak aby chápali, co se tady děje a co my tady děláme. Pokud jde o konzultaci zúčastněných stran, to byla e, velká bitva, jak ví pan předseda Jury a Avko, protože Eh, tam eh, bylo přání, aby konzultace eh, z těch zúčastněných stran probíhala poté, co kolegium schválí ten akt. A to bylo eliminováno z textu, ale přesto bychom měli být velice obezřetní. Ono to bylo z toho textu vypuštěno. Ovšem přesto je možné, že oni to tak udělají. A já si myslím, že to by bylo velmi špatné, špatný nápad abychom eh, ve chvíli, kdy eh, začínáme s tímto postupem, bychom měli eh, do rozpravu se zúčastněnými stranami po té, co oni něco schválí, že by potom mm, tedy vedlo k lobbingu. Ono by to interferovalo s naším legislativním postupem. Takže ono to samozřejmě nebylo odsouhlaseno, ani rada s tím nesouhlasila, takže to bylo z textu vypuštěno, ale pokud oni si opět na komisi budou přát provádět takové konzultace po té, co kolegium eh, danou věc schválí a zatímco my v tu chvíli budeme teprve eh, rozjíždět legislativní postup ve chvíli, kdy oni už to ukončil, čili tak budou velmi riskovat, protože oni budou zpomalovat celý legislativní postup tímto způsobem. To je tedy eh, má myšlenka. Pokud oni budou Eh, my jsme to tedy odstranili z textu, ale pokud oni si to budou přát, pokud by se k tomu chtěli vrátit, tak a potom by to bylo 5, 6, 7, 8 týdnů konzultace zúčastněných stran, poté co už to kolegium schválilo, tak potom legislativní eh, postup musí začít o 8 týdnů později. Ale nikdy podle mě nemůžeme přistoupit na to, že tyto věci budou probíhat současně, protože to by podkopávalo legislativní proces a, a lob, lobby tady existuje, ale nemělo by se to tady organizovat ve stejnou dobu, kdy my na tom budeme legislativně pracovat. Ale e, z toho textu to bylo vypuštěno. Tak to je, přesto bychom měli být velice obezřetní, aby se náhodou k takovému hloupému nápadu nechtěli vrátit. Další řečník. Děkuji za prá- vaši práci, děkuji za to, že se to vše ubírá tímto směrem. Je to dobrý text, zejména ten nový postup k, k odhadu správního břemene. Ovšem, poněkud lituji toho, řečník byl přerušen. Tedy ještě jednou děkuji za odvedenou práci. Donívám se, že v zásadě vše kráčí správným směrem, zejména ta ustanovení, která usilují o nastavení legislativních postupů tak, aby nevznikalo zbytečné administrativní břemeno. Něco mi tady ale chybí a to je lepší spolupráce s národními parlamenty a to zejména v souvislosti souvislosti s přeskumem ex post, článek 26a. Tam je jenom určité vysvětlení, není tam toho mnoho napsáno. Zmiňuje se tam, že národní parlamenty a regionální parlamenty mají být více informovány a to o každém nebo v každém stupni legislativního procesu. Myslím si, že Evropský parlament by národní parlamenty měl více vnímat jako partnerské instituce, tak, aby tady mm, byl lepší postup, pokud jde o informace. Národní parlamenty se eh, v textu několikrát eh, zmiňují, ale jedna věc je eh, pravdivá Ono samozřejmě není možné změnit interinstitucionální rovnováhu mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty pokud, eh, kvůli eh, smlouvám, které existují. Tady eh, není možné tu rovnováhu změnit. Samozřejmě, že můžeme říci, že potřebujeme dát více prostoru národnímu parlamentu, národním parlamentům v přeskumu všech těchto věcí ale tady máme systém ve smlouvách a samozřejmě ten systém můžete kritizovat. Někdo říká, že některé postupy bychom měli posoudit, někteří si, posílit, někteří si myslím, že bychom měli eh, zavést postup eh, zelené eh, karty. Možná, že to jsou dobré myšlenky, ale hmm, tady o tom nemůžeme diskutovat v rámci EIA. Eh, AFKO tady připravuje zprávy o eh, pravidlech institucí eh, v rámci smluv a i mm, nad rámec existujících smluv a tam potom musíme hovořit o těch věcech, které jste zmínil, ale nebylo možné to řešit zde a teď, protože tady není možné v tomto rámci změnit rovnováhu nebo vyváženost a to nastavení sil mezi národními parlamenty a evropskými parlamenty. Další řešení děkuji vám za vaši práci a zejména v oblasti aktů eh, v přímé pravomoci i přenesené pravomoci, tak tam jste eh, byl velmi angažovaný za náš výbor i osobně, takže jste odvedl velmi tvrdou práci. Tady je to velmi eh, speciální situace, protože dvě rovné eh, strany musí bojovat za stejné věci a tady jde pouze o to, jakým způsobem to nazvete. Um, máte eh, čokoládu uprostřed místnosti a um, když to nazvete nějak, tak to může sníst jedno dítě a když to nazvete jinak, tak to může sníst druhé dítě. To je taková situace a Tady ale se můžete také snažit vytvořit rovné podmínky pro obě strany. Ale Evropský parlament tady pracuje jinak než Rada, takže úplně vyvážit to nelze, ale, snaží, ale cením si toho té snahy nějakým způsobem přispět také ke konzultaci s národními experty. To je něco, co bylo zatím tabu pro tento parlament a já také souhlasím s tím, že by možná stálo za to zkusit něco jiného. Pokud si i oni budou tak moc přát tu čokoládu, tak bychom jim mohli dát alespoň kousek a uvidíme, jestli to potom bude lépe fungovat, protože ta definice tam v podstatě je. Máme tam tu uh, definici, zda tomu řekneme cukr nebo čokoláda, ale druhá strana to neakceptuje. Takže uh, možná, že bychom se o to mohli pokusit. Já velmi si cením toho, že ten text byl vylepšen. Je to experiment, je to um, pokus a já bych si přál, eh, kdybychom tam raději měli nějaká společná kritéria, pokud je o výbor Jury, který je zodpovědný za horizontální uh, aktivity pokud jde o rozlišování mezi prováděcími akty, aby tam byla ta následná zpráva a tak dále, a pan předseda to změnila, tak e, ty se tím budou zabývat a potom se možná v té oblasti posuneme dále a možná, že nám to zjednoduší život. Já bych byl rád, kdybychom se k tomu potom ještě vrátili a zjistili, jestli to opravdu usnadňuje práci, protože my tady vycházíme velmi vstříc radě v této oblasti a musíme prověřit, zda naše pravomoce jsou i nadále zachovány. V tuto chvíli věci v této oblasti v podstatě nehýbají a mohlo by se stát, že to zablokuje legislativní postup, kdybychom nic neudělali. Takže je dobré, že vycházíme vstříc, ale i rada by měla být vstříc nám. Takže děkuji a pustme se do toho experimentu. Já si myslím, že je dobrou myšlenkou, abychom eh, si připravili tu diskuzi o tom eh, rozlišení, o té dělící čáře a potom samozřejmě musíme zhodnotit, jak to funguje. Je potřeba se k tomu vrátit a zhodnotit to. Ano, samozřejmě to je pravda. Pan Chryzogonos? Thank you. Děkuji. My jsme řešili výstupy z tohoto jednání už včera na zasedání GUE NGL a musím říci, že jsme se k tomu stavili skepticky. Za prvé, pokud jde o transparentnost, tak zde existuje obecné, obecná formulace v o transparentnosti v legislativním procesu, ale pokud jde o konkrétní závazek transparentnosti ze strany parlamentu vůči eh, veřejnosti, tak máme určité obavy za pracování životního prostředí a sociálních aspektů je pozitivní věc, ale co se týče podnikatelských subjektů, malých a středních podniků, tak ty dostaly prioritu, pokud jde o vyhodnocení. A navíc tady není výslovná zmínka o odborech. Takže celkový závěr je ten, že krom eh, větší role víceletého plánování se parlament nerozhodl nijak posílit interinstitucionální dohodu. Spíše se posílil program jako je Griffith, který má dále podnítit eh, roli malých a středních podniků a zvýšit zátěž. Krom toho eh, skrutiny board může podkopat výhrady eh, dalších. Například se ptáme, co když dostane nějaký návrh negativní stanovisko, pokud jde o vyhodnocení dopadu. My máme za to, že ačkoliv se zde hovoří o lepší zákonodárství, tak cílem je v podstatě odstranění zákonodárství a deregulace, takže to nepodpoříme. Děkuji vám. To, to jenom uh, nasvědčuje tomu, že jsem měl pravdu v, v rámci své diskuze s panem Piprem před několika měsíce. Tak to bylo opravdu objektivní. Děkuji. A pan Lepleton, prosím. Pane Ferhofštate, ono je pro mě vždy velké potěšení vám naslouchat, i když s vámi třeba nevždy souhlasím. Chtěl bych hovořit o goldplatingu. Evropská unie se tady pustila do federálního postupu eh, a to se zrychluje, zatímco veřejné mínění se od toho odklání. Eh, tady se velmi transponuje a národní eh, parlamenty mají spíše takovou marginální legislativní pravomoc. Princip subsidiarity je totiž velmi špatně eh, respektován a v této perspektivě je goldplating velice zajímavý. Vy jste nám tady některé věci vysvětlil k transponování eh, směrnice a já mám pocit, že tady se Evropská unie ještě více vměšuje do eh, již marginální pravomoci členských států eh, dělat legislativu. Evropská unie tady 80, z 80% udává legislativu a chce se vměšovat ještě do těch zbývajících 20%. Evropská komise chtěla zajít ještě dále, chtěla zakázat gold plating a vy, pane eh, Geferovštate, jste to chtěl také zakázat ale nakonec se to v podstatě nestalo, já to odsuzuji, nepřeji si, aby národní parlamenty a zejména francouzský parlament se staly eh, jakými si eh, pouhými loutkami. Ale těch eh, to, to pomůže, Čeking se vypnul mikrofon. Ono se právě ukáže, že to není 80 nebo 85%, ale že tento pocit vzniká jenom díky goldplatingu, který provádí členské státy. Ten text nic nezakazuje, eh, žádnou legislativu nikomu nic nezakazuje žádné výnosy eh, republiky neznemožňuje, akorát bude zřejmé, že to není 80 nebo 85 z Evropské unie, ale že je to méně a že k tomu přidávají procenta členské státy. To je spíše, abychom my vám pomohli ve vašem boji. Není to tak, jak vy si vy to říkáte. Thank you. And the last speaker is Madame Gutenland. Děkuji poslední eh, vystoupení paní Goteland. Děkuji paní předsedkyně, děkuji pane Ferhostate za prezentaci i za vaši usilovnou práci. Já hovořím za kolegyně paní Kofman, která se už eh, vyjádřila, takže chci podpořit, co říkala, nebudu to opakovat, chci jenom upozornit na to, že slovíčko zátěž se objevuje jedenáctkrát v tomto dokumentu. A co mi tady chybí, je formulace týkající se pozitivních dopadů evropské legislativy, což má svůj velký dopad i v přeshraničním měřítku, větší než jakákoliv národní právní úprava. A nelíbí se mi ani ten limit, že bychom to vnímali právě jako zátěž spíše než jako příležitost. Navíc se mi nelíbí, že se zde neuvádějí žádné číselné cíle, co se týče snížení za, uh, snížení legislativy. Je to podle mého kontraproduktivní takto. A měli bychom omezit samozřejmě, s tím souhlasím, zbytečnou byrokracii, ale přitom nesmíme ztratit ze zřetele naše původní cíle Evropské unie. A cílem Evropské unie je to, co je definováno ve smlouvě. A já se ale bohužel nedomnívám, že by tyto cíle byly středobodem tohoto materiálu. Jsou zde velké otazníky a klíčový princip, klíčové sdělení by zde mi vyplývalo jako uvažování od eh, menšího měřítka k většímu. Třeba ta podpora malých a středních podniků. To je velmi důležité. Důležité je ale zapojit i sociální partnery. Ti jsou klíčoví z hlediska úspěchu Unie. A v neposlední řadě požadavek EU k teroristům, eh, uprchlické krizi a k změně klimatu a k přezraničním eh, kontrolám by se zde měl více promítnout. My v Maďarsku zaznamenáváme útoky na základní práva a svobody, jako je svoboda projevu Musíme tedy zachovat původní směřování a původní e, důraz. Samozřejmě, že se musíme snažit o zjednodušování, to ano, ale zároveň musíme pracovat na tom, aby evropská legislativa byla správná, účinná aby nám pomáhala naplnit eh, ty větší cíle i v souvislosti se strategií Evropa 2020. A asi budete souhlasit s spoustou toho, co jsem právě říkala. Bohužel ale musím říct, že se to všechno nepromítá v středu tohoto dokumentu k vaší hlavní připomínce, musím říct, je to středobodem tohoto materiálu. Například každé posouzení dopadu bude rovněž také vyhodnocovat absenci a náklad na absenci evropského prvku, což znamená, zda by byla administrativní zátěž nižší, pakliže by byla jedna koherentní právní úprava na úrovni Evropy místo 28 samostatných právních úprav. No to je přece základ, náklady na absenci evropského prvku. Pokud nebudeme mít nic na evropské úrovni, budeme mít národní předpisy v 28 státech, tak eh, dojde k tomu, že budou potřeba další předpisy a bude potřeba další a větší administrativní zátěž. Takže snížení administrativní zátěže není jenom úkol na evropské úrovni, jo, snižte legislativu, ale je to zároveň evropské řešení a zda by evropské řešení mohlo nějak nahradit jednotlivé zátěže a jednotlivé byrokracie a složitosti na národní úrovni. Tahle otázka je takto položena, takto je formulována a my jsme to řešili zvláště v té části, kde se pojednává o nákladech na absenci evropského prvku. Pokud mohu také doplnit otázku, ačkoliv já jsem se podílel na jednání COP, tak stále ještě mi není zodpovězena jedna otázka. Co byl zájem Evropského parlamentu na vyjednání tohoto materiálu před Vánoce a ponechání určité nedořešené otázky delegovaných aktů na další období. No když jsme začali to, a to já vám to řeknu úplně otevřeně, když jsme začali, tak jsme dostali ze strany Rady Lucemburského předsednictví vynikající odezvu. To myslím, že mohou všichni potvrdit, že pan Nikola Schmidt, který to vyjednával za radu, se k tomu stavil takto. A bylo mnohem lepší, podle mého názoru, se snažit to dojednat s ním, spíš než začínat znovu celý proces vyjednávání v rámci nového předsednictví. Já nechci říkat něco nizozemského předsednictví, protože mám přátelé ve vládě, ale um, myslím, že jste všichni pochopili. Už toho víc neřeknu na toto téma. No pro mě to byl velmi zajímavý experiment. Jednou nevědnávat na půdě rady, jako v minulosti, ale tentokrát to řešit na půdě parlamentu. Já Vím, že to někteří kritizovali, říkali, že to není až tak dobře, že by se to mělo vyjednávat jednak za parlament, někdo za Jury a v Kokom. Ale myslím, že to nedopadlo špatně. Na druhé straně totiž můžete říct, je tady jeden člověk za radu, který to vyjednává, pak je tady další člověk za komise. Já z toho mám dobrý pocit a doufám, že to tak vnímáte také.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 Děkuji všem, kteří jsou tady, kteří přišli. A já bych si nyní přála, jakožto předsedkyně AFKO, abyste opustili místnost co nejrychleji, protože máme zasedání koordinátorů a tlumočníci s námi budou pouze do 6 hodin, takže prosím, buďte co nejrychlejší.